zrušení imunity pana Georgese Krycose a pana Steliose Kulugu v rámci dvou trestně právních řízení. Příslušné polské orgány podály žádost o zrušení imunity pana Ivánskěveče a pana Sekerského v rámci dvou trestně právních řízení. Podle jednacího řádu je toto předáno do příslušného právního výboru. Tolik sdělení. Dámy a pánové,